Tak vážení kolegové, začneme prosím s touto schůzí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás zde opět vítám na tomto zasedání výboru. Dnes ráno máme na programu pouze hlasování, a i dnešní zasedání je přenášeno po internetu. Máme k dispozici tlumočení do šesti jazyků francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, češtiny a polštiny. A teď tedy přejdeme rovnou k finálnímu hlasování. Výsledky hlasování jste obdrželi e-mailem. A nyní přejdu do angličtiny. Budeme pokračovat druhým a konečným kolem hlasování, během kterého budete zasílat hlasovací lístky k konečnému hlasování k těmto zprávám. Ekvivalence obilovin vyprodukovaných na Ukrajině, eh, souhrný rozpočet Evropské unie na rok 2001, potom eh, globální strategie odlesňování, nová strategie Evropy pro malé a střední podniky a evropská strategie pro data a můžete využívat aplikace na svých iPadech nebo iPhonech. Obdrželi jste hlasovací lístky na pět eh, k finálních hlasování, které byste měli eh, nahrát na iVote. Prosím, vyplňte svoje jméno vlevo nahoře na obrazovce, vyberte ho ze seznamu poslanců a vyplňte, jak hlasujete tím, že kliknete na tlačítko. Můžete odeslat hlasovací lístek buď přímo v iVote, tím, že zmáčknete tlačítko Play vpravo nahoře a kliknete na Submit My Ballot. A poté, co úspěšně odešlete eh, hlasování, pak eh, se v aplikaci vygeneruje PDF soubor, který byste měli podepsat a zaslat ze své oficiální e, poslanecké adresy. Hlasování je nyní zahájené a bude uzavřeno v 11.30. Hlasovací lístky obdržené mimo toto časové okno nebudou přijaty. Jakmile bude hlasování zahájeno, obdržíte e-mail a také notifikaci z aplikace iVote, která potvrdí, že hlasování je zahájeno. Pokud jste nezískali tuto notifikaci, tak stejně hlasovat můžete. Poté, co hlasování skončí v 11.30, sekretariát sečte hlasy a konečné výsledky budou oznámeny písemně. Nyní přikročíme k ověření usnášení schopnosti druhého kola hlasování a já bych tedy chtěl poprosit všechny poslance, kteří dnes budou hlasovat, aby se přihlásili o slovo tím, že zmáčknou příslušné tlačítko ve svém softwaru neboli zvednutí ruky. Vy, eh, tedy vaše žádost o slovo umožní nám ověřit usnášení schopnost a tedy to, zda máme dostatečný minimální počet hlasů k tomu, abychom provedli hlasování. Takže prosím, zmáčkněte to tlačítko. Potřebujeme ještě pár lidí. Je nás 14 a potřebujeme 16. A no, vás už jsem započítal. Tak, teď je to v pořádku. Teď se přihlásili další dva, takže máme 16 poslanců. Děkuji vám, takže jsme ověřili, že máme potřebné kvorum a můžeme přikročit k hlasování. Prosím ještě vezměte na vědomí, kteří náhradníci se účastní hlasování. Je to Michaela Šojdrová, která zastupuje Mayrit McGuinness, eh, pan eh, Mark Tarabela eh, zastupuje Erika Andrie a Claude Griffa zastupuje Sarah Wiener. Hlasování je nyní zahájeno. A prosím, eh, pamatujte na to, že v tomto kole hlasování máte čas do 11.30, abyste poslali jak hlasování přes iVote, tak podepsaný hlasovací lístek e-mailem. Děkuji vám moc krát. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Právě k tomu hlasování ten systém je dobrý, je téměř harmonizovaný s plenárkou, ale ještě něco by se dalo zlepšit, aby byly ty eh, to hlasování probíhalo jedno po druhém, protože nikdy nevíme, jestli je to dobře zaregistrováno, když se trans, mm, když se pře, eh, pošle tedy PDF. Eh, ten systém v plenárce je bezpečnější, protože jak to skončíte, přejde k tak dalšímu a můžete a vidíte to tam. Já vím, že mm, politické frakce že dovolá by se to eh, tak nedělalo, ale myslím, že to je pragmatičtější to dělat jako v plénárce, tedy podle pořadí zpráv, to je bezpečnější. Myslím, že eh, ty politické frakce, které eh, se rozhodly jinak, tak změní názor, protože to funguje dobře v, plé, při plenárce. Děkuji za pozornost a děkuji kolegům za pozornost. Doufám, že tedy přejdeme k tomuto systému. nehmen. Ehm, ich darf aber informieren, dass es sowieso im Oktober Děkuji. Já vás o tom budu informovat. Každopádně v říjnu vznikne nový hlasovací systém pro výbory. Já zatím ještě nevím žádné konkrétní datum, ale každopádně bude to oznámeno velice brzy, že bude nový systém. Každopádně děkuji za podnět. Tak a teď bod 17 na pořadu jednání různé. Máte k tomu někdo něco? Chcete se přihlásit? Není tomu tak? V tom případě příští zasedání se bude konat 12. října v 16.45. A tímto ukončuji schůzi výboru. Dáme si krátkou pauzu a potom se pustíme do schůze koordinátorů, která se koná neveřejně.